nebo minimálně 40 poslanci budeme pokládat tento výklad za schválený. A nyní přejdeme tedy k, pr- k hlasování. První bod, pan Kávr. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já jsem napsal panu předsedu Šulcovi eh, ohledně velice důležité otázky. Tý... A vím ze spodob... také z podobných konverzací Eh, můžete prosím tento dopis takto převzít přes 750 svědky, aby mohl být eh, předán kanceláři pana Šulce? Protože jsem nedostal zatím potvrzení, že to dostal. Takže první zpráva je eh, paní Jazlověcké. A je to protokol k dohodě mezi EU a Švýcarskem. Ještě další Další technická připomínka, nikoliv. Ricordare che il premio Nobel per la pace Simon Peres ieri ha avuto Jenom k zápisu Dozvěděli jsme se, že nositel Nobelovy ceny míru Šimon Peres utrpěl trpěl e, mrtvici, jeho život je v ohrožení. Chtěli bychom mu popřát všechno nejlepší a doufáme, že se záhy tedy zotaví. Ano, budeme mu přát vše nejlepší e, brzké uzdravení. Přecházíme k dohodě mezi EU e Švýcarsko, Danuta Jazlověcká, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ne. Ještě hlasujeme, všichni hlasovali. Teď je konec hlasování. Ne, ještě ne? Takže ano, schváleno. Není zpráva Šogor, což je e, trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. A nyní zpráva Belet, a to jsou technické požadavky pro plavidla z vnitrozemské plavby. A tento akt je definitivně schválen v souladu s dohodou mezi parlamentem a radou. Nyní zpráva um, ehm, von Lambsdorff, partner, ekonomické partnerství mezi EU a státy um, ehm, APECu, SADC EPA, e takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Dohoda týkající se eh, práce v odvětví rybolovu, příslušné umluvy. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji všem, kteří mi pomohli vypracovat to usnesení. Parlament musí se k tomu vyjádřit pro evropský sociální dialog a také jde o to, aby Evropská unie sehrávala svou roli při zlepšení pracovních podmínek v oblasti rybolovu, aby se dodržovala jejich sociální práva, dostávali spravedlivou mzdu a také uh, spravedlivý čas na odpočinek. Je třeba zachovávat a respektovat pravidla Mezinárodní organizace práce. A proto chceme většinu pro tuto dohodu, neboť bez sociálních práv neexistuje demokracie a doufám, že budete pro tuto dohodu hlasovat. Děkuji vám. Také děkuji, kdo je pro. Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A přecházíme ke zprávě týkající se nedávného vývoje v Polsku. A nejprve tu máme návrh usnesení ze strany ENF. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. A přecházíme dál k návrhu usnesení, které náleží pěti skupinám. Článek tři dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek čtyři původní text. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Článek 6, původní znění pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 7 jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 8. Dvě části. První část, kde je pro, proti, zdrželi se. Schválen. Druhá část jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A po článku 8 pozměňovací návrh 3 jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 4 rovněž jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec. Zamítá se. Pozměňovací návrh 5. Rovněž jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 6 jmenovitým hlasováním zahájeno ukončeno. Zamítá se. Nyní e, citace dvě, původní text pro, proti, zdrželi se, schválen. Citace 12 pro, proti, zdrželi se, schválen. Citace 13. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Bod odůvodnění A, dvě části, první část, pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schválen recital C, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválen. Recital H, pro, proti, zdrželi se, schválen. Je, pro, pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválen. Recitalka pro, proti, zdrželi se, schválen. Recital 2TV, pozměňovací návrh 1, jmenovitým hlasováním zahájeno. Ukončeno. Zamítá se. původní znění jmenovitým hlasováním zahájen, zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. Pozměňovací návrh dvě jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec. Zamítá se. Recital Z. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Já bych to ověřil. Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. A teď usnesení jako celek jmenovitým hlasováním zahajují hlasování. Ukončuji. Schváleno. A přecházíme ke zprávě Castaldo. Pro, ano, pane Castaldo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům za skvěle odvedenou práci na této zprávě. Chtěli jsme podporovat partnerství s našimi nejdůležitějšími partnery, tedy v jižní oblasti. Odpovídá to i našim hodnotám, ale zejména bych chtěl poděkovat eh, občanské společnosti eh, v Tunisku, která stále sílí. V posledních letech také si zasloužila eh, Nobelovu cenu míru. A my bychom Chtěli je tedy ocenit za jejich vytrvalost. Děkuji. Článek 27, první část pro, proti, zdrželi se schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se schválen. Článek 31. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválen. Článek 34, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 43, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 50, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část jmenovitým hlasováním, které je zahájeno. Nyní ukončeno. Schváleno. Článek 61, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schválen. Článek 62 dvě části, první část pro. Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Recital M, jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Usnesení jako celek, jmenovitým hlasováním zahájeno. Konec. Schváleno. A blahopřeji zpravodaji. A nyní zpráva Baláš, sociální eh, dumping v Evropské unii. A máme tu pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Článek 1. Tři části. Všechny jmenovitým hlasováním. První část hlasujeme Konec. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme. Konec. Schválen. Třetí část. Zahájeno hlasování. Konec. Schváleno. Článek 2. Dvě části jmenovitým hlasováním. První část zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Druhá část zahájeno. Ukončeno schváleno. Článek 7, první část pro. Já... Kdo se zdržel, kde proti, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 8, dvě části, jmenovitým hlasováním. První část zahájeno, ukončeno, schváleno. Druhá část zahájeno, Ukončeno. Schváleno. Článek 11, první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Prověřím. Zahájeno hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Článek 13 ve dvou částech jmenovitým hlasováním. První část zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Druhá část zahájeno. Uzavřeno. Schváleno. Článek 15 merovitým hlasováním. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Článek 18 má šest částí jmenovitým hlasováním. První část zahájeno. ukončeno, schváleno, druhá část zahájeno, ukončeno, schváleno, třetí část zahájeno, ukončeno, Schváleno. Čtvrtá část. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Pátá část zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Šestá část Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Článek 22 má tři části. Jmenovitým hlasováním první část zahájeno. Konec. Schváleno. Druhá část zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Třetí část. Zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Článek 24, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Článek 25. Dvě části. Obě jmenovitým hlasováním. První část otevřené hlasování. Uzavřené hlasování. Schváleno. Druhá část zahájeno Ukončeno. Schváleno. Článek 28, dvou, dvě části, jmenovitým hlasováním. První část. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 29 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Otevírám hlasování? Říká pan předseda. Ne, to je ověření. To je ověření. Zahajuji hlasování. Konec. Zamítá se. Článek 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítá se. Můžeme, ale myslím, že je to stejná většina. Ale ověříme článek 30, zahajuji hlasování. Konec. Zamítá se. Článek 31 o třech, čtyřech částech. Všechny jmenovitým hlasováním. První. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Druhá část. Zahájeno. Uzavřeno. Schváleno. Třetí část. Zahájeno. Konec. Schváleno. A část zahájeno. Konec. Schváleno. Článek 32 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Článek 35 jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec. Schválen. Článek 37. Pro. Proti zdrželi se, zamítá se. Článek 44, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to prověříme. Zahají hlasování. Konec hlasování. Schváleno článek 48, dvě části, první část pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, tak to prověříme. Zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Článek 49 jmenovitým hlasováním, které je zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. 51. Jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 52 o pěti částech všechny jmenovitým hlasováním první zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Druhé zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Třetí. Zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Čtvrtá část. Zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Pátá část. Zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Článek 53, dvě části. První část, je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Druhá část mrovitým hlasováním, které je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Článek 54 4 jmenovitým hlasováním, které je zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Článek 56, dvě části jmenovitým hlasováním. První, zahájeno hlasování. Uzavřeno hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahájeno hlasování. Uzavřeno hlasování. Schváleno. Článek 57 jmenovitým hlasováním. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Schváleno. Článek 59 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. Prověřujeme článek 59, který u něho zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Recital A, dvě části. První část jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Schváleno. recital P zahajuji hlasování, pardon, říká pan předseda, omlouvám se, říká pan předseda, o recital D, dvě části, obě jmenovitým hlasováním. První část zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Recital P, tři části jmenovitým hlasováním. První zahájeno. Ukončeno. Schváleno. Druhá část zahájeno. Ukončeno. Zamíta, zamítnuto. Třetí část. Jmenovitým hlasováním zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. Recital AA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. AD dvě části jmenovitým hlasováním. První část zajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Druhá část zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. A nyní usnesení jako celek jmenovitým hlasováním, které je zahájeno. Konec hlasování. Schváleno. Blahopřejeme panu Belašovi. OK. Je tu ještě další technická poznámka při... od někoho. Pane Černecký, prosím. Panie przewodniczący, panie i panowie. Pane předsedo, dámy a pánové. paní Pane předsedo, dámy a pánové, po hlasování chci říci následující. Došlo k takové události po dopoledním zasedání ne na galerii pro diplomaty. Tam byl ruský eh, posla, eh, velvyslanec pan Krušov a pak také byl někdo v sále a já bych chtěl upozornit na tuto událost, tak aby již k ní v budoucnosti nedošlo. I i personally, because of the votes, could not raise my eyes. Já bohužel jsem kvůli hlasování neviděl, ale dobrá, děkujeme vám za upozornění. There is another. Okay, okay. We have two more points. Dobře, máme ještě dvě připomínky. Nejprve pana Lambsdorff. Pane předsedo. Pane předsedo, já chci hlasovat o, o tom hlasování o zprávě, jsem byl zpravodajem. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za mimořádně dobrou eh, práci, kterou odvedli. Já chci říct jenom jednu věc, protože prostřednictvím svého parlamentu Evropa říká, že chce sociální eh, pokrok, ale teď eh, musí svým slovům, do, slovům dostat. Děkujeme, pane Lansdorf. Ich will ganz kurz auf Budu velice stručný, zareaguji na to, co řekl kolega Čaneřský. My jsme si stavidli, stanovili pravidla. Diplomaté z ostatních zemí se mohou zúčastnit našeho jednání, dva diplomaté na jedno velvyslanectví. Jsme otevřený parlament, nemáme co skrývat, takže to nevadí. Ruský velvyslanec může sledovat živou debatu v parlamentu. Budou se konat v neděli volby do Dumy a bylo by hezké, kdyby Duma byla byla takovým živoucím parlamentem, jako je náš Evropský parlament. Děkuji vám. Díky a nyní přejdeme k poslednímu hlasování o nařízení komise v přenesené pravomoci. A máme tu článek 4 s ústním pozňovacím eh, návrhem od naší kolegyně Beres. Děkuji vám, pane, pane, pane předsedo pravděpodobně zamítneme návrhy technických norem, jež Evropská komise předložila, protože ona nenaslouchala požadavkům tohoto parlamentu, názorům tohoto parlamentu. A chceme znovu stvrdit naše požadavky na ochranu retailových eh, investorů, takže proto je tu tento pozměňovací ústní návrh, který o jehož podporu vás žádám. Z toho pozice je acest amendament? Je nějaká opozice vůči tomuto pozměňovacímu návrhu? Nikoliv, takže přejdeme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže usnesení jakožto celek. Musím vám říct, že potřebujeme většinu 376 po, obče, eh, poslanců, takže jmenovitým hlasováním hlasujeme. Votul Konec hlasování. Schváleno. Děkuji vám. Very tight. But if I didn't, they would say, no, no, no. you're... Milí kolegové, nyní následuje vysvětlování hlasování. Prosím ty, kteří chtějí opustit sál, aby tak učinili, aby ostatní měli příležitost vysvětlit způsob hlasování. začneme vysvětlení hlasování. A máme tu vysvětlení týkající se závěrečného hlasování grafa Lansdorfa.